Nachmittag. Dobrý den, vítám vás v, poledne, v pondělí odpoledne na našem výboru. Chtěl bych vás rád probrat, i když si myslím, že to asi nebude potřeba. Chtěl bych vás přivítat na dnešním zasedání a pustíme se rovnou do našeho programu. Byl vám zaslán pořád jednání a zajímalo by mě, jestli máte nějaké přání něco pozměnit. Vypadá to, že ne. A v tom případě bych vás upozornil na to, že máme tlumočení do mnoha jazyků. Naše zasedání je navíc veřejné, bude se vysílat na webstreamu. Vše tedy bude zdokumentováno, vše, co zde řekneme. A tím už se dostávám eh, k, schválení z, zápisu ze 17. až 18. září, z 26. září, 27. září, 8. až 9. října a 15. října. Pokud nemáte žádné námitky, tak tyto zápisy platí za schválené. Nevidím žádné námitky, mohu tedy konstatovat, že zápisy, které jsou uvedeny, jsou tímto schváleny. A tím už se můžeme dostat k bodu číslo 4. Jde eh, o další termín absolutoria 2011. Máte ještě něco k zápisu? Pane předsedo, eh, já jsem nenašel žádnou jinou možnost, kde bych mohl zmínit jednu otázku. Jakou otázku? Eh, chtěl jsem pohovořit o otázce tlumočení protože jsme minulý týden obdrželi dokument, který, kde byly odpovědi na otázky poslanců k nejrůznější administrativě. A ten dokument byl v angličtině a ve francouzštině. Nebyl tam překlad francouzský a anglický. Ve francouzštině tam byly některé odpovědi na některé otázky a v angličtině některé. A já bych chtěl položit tuto otázku. Proč není možné, abychom alespoň v hlavních jazycích neměli přeložený ten dotazník, ty otázky a odpovědi je poslanců, protože ty odpovědi byly v takové směsi francouzštiny a angličtiny a i některé. Eh, části té jedné odpovědi byly částečně francouzsky a anglicky. Já jsem to dostal eh, ve 14 hodin 20 a potom eh, tam byl eh, nějaký volný překlad sekretariátu a já jsem za to samozřejmě vděčný, nechápejte mě špatně, ale myslím si, že bychom měli získat oficiální překlad, když je to velice důležitá věc, o kterou žádali poslanci a byla to iniciativa tohoto výboru, tak si myslím, že není nerozumné požadovat, aby ty odpovědi na naše otázky byly přeloženy do hlavních jazyků, pokud ne do všech jazyků, abychom byli schopni přesně si přečíst, přesně porozumět každý, každé odpovědi na všechny otázky. Takže proto jsem to chtěl zmínit. Hmm. Ano, to je, eh, my jsme samozřejmě požádali o překlad, eh, ale je to otázka odpovědi. Pokud chcete, aby ty odpovědi přišly rychle, tak musíme zveřejnit to, co máme. A my jsme vždy eh, rádi, jak mohu říct z nedávné situace, že jsme rádi, když to, eh, ty odpovědi nepřijdou v maltštině. Jsem možná trošku ironický, ale víme, eh, že nemáme Eh, pracovní jazyky v parlamentu. V parlamentu máme 23 jazyků, které, eh, jak je dohodnuto, jsou na stejné úrovni. Ovšem v praxi je to tak, že jsou tady jazyky, které jsou používány jakožto pracovní jazyky. Snažíme se eh, to zvládat časově. Termín pro nebo překlad byl teď zaslán všem poslancům. I, I mean, I understand, and I'm... Můžu se k tomu ještě vyjádřit. Jak říkám, já jsem moc rád, že sekretariat vytvořil neformální volný překlad do angličtiny. Já jsem za to vděčný, ale chci říci, že pokud poslanec položí otázku a neporozumí odpovědi, protože se odpověď nedostaví v jeho jazyce, jak můžeme vůbec pracovat? To jsem chtěl říci. No je to něco jako uh, situace Kafka, že? Punkt. Teď krátká rozprava k této věci Inge Gressle. Já jsem chtěla upozornit na to, že vrchol ironie je, že si stěžují právě ti, v jejichž jazyku z 95% ty odpovědi byly. Kdyby se někdo měl stěžovat, tak by to měli být všichni ostatní a ne někdo, jehož materský jazyk je angličtina, jako kolega Bradborn, když každý rok se tady zabýváme stovkami stránek, které jsou v angličtině, tak musím říci, že dodatečně eh, tady můžeme konstatovat, že existují i nějaké jiné jazyky než jenom angličtina, třeba francouzština a jsem ráda, že Němčina je vnímána jako pracovní jazyk, alespoň komise, takže nějaká hodnota je Němčině přisuzována. Eh, nemohla jsem si to odpustit. Eh, je to samozřejmě ironie, že si stěžují právě ti, v jejichž jazycích eh, je k dispozici téměř všechno, až eh, na několik malých výjimek. Ano, takže co je vrchol ironie, neboli, no, to je v Němčině takový rozdíl, když se řekne vrchol, tak se mají míní i summit, ale toto nebyl summit hlav států a vlád. Dáme slovo ještě panu Bradbornovi. Gressler... Já jsem to chtěla jenom doupřesnit. Pokud paní Gressler poslouchala, co jsem říkal, tak jsem říkal, že ne, že chci dokumenty jenom v angličtině. Já jsem říkal, že požaduji ve všech jazycích. To jsem říkal hned na začátku ve svém úvodu. Já neargumentuji, že jsme organizace, která pracuje v angličtině. Já jenom říkám, že pro mě angličtina významná, že požaduje všechny jazyky a pokud chceme mnohojazyčnost, tak by to takto mělo být. A já říkám, že by to mělo být ve všech hlavních jazycích, pokud ne ve všech. A paní Grasle by si měla vzpomenout na to, co jsem opravdu říkal jsem úvodu. Děkuji. For the English sometimes. A co se týče angličtiny, tak někdy je těžké eh, poslouchat to, co někteří z nás považují za angličtinu, že? Okay, can we close? Můžeme uzavřít tuto debatu, prosím? Já jsem proti jako německý eh, poslanec, protože pokud budeme všechno překládat do 23 eh, jazyků, tak to bude stát o, o mnoho víc peněz. Takže jako německý daňový poplatník jsem proti. A ne, neargumentuje anglická vláda eh, pro škrty vůbec? Nejste vy pro škrty? The, the rebate the British is justified if... Ano, Ono by to dávalo smysl, pokud by všichni hovořili anglicky. Můžeme tu debatu ukončit? Já, ne, já se nemohu zbavit pocitu, že mě to všechno zní jako řečtina. That's really interesting. To je opravdu zajímavé. A... Kolegyně a kolegové, tak v tom případě navrhuji, abychom se pustili do bodu číslo čtyři. Jsou to následné kroky v souvislosti s udělením absolutoria za rok 2010. A tady dávám slovo generálnímu tajemníku, nebo vítám tady pana generálního tajemníka Klauze Veleho. Spravodajem je kolega Boguslav Liberacky a úvodem bych řekl následující. Jakožto výbor Kokobu pozitivně bereme na vědomí, že generální tajemník první komory občanů Evropského parlamentu se mezi nás dostavil již po druhé, pokud jde o absolutorium roku 2010, zatímco generální tajemník druhé komory rady se zatím vzpíral přijmout naše přátelské pozvání do našeho šarmantního výboru a to jsem chtěl připomenout, tak aby to bylo všem zřejmé. A tím už se dostávám k druhé poznámce. Jde o následné kroky, to znamená, v tuto chvíli nejde o udělení absolutoria za rok 2011. Pan eh, Vele nám eh, tady k tomu bude k dispozici 21. ledna roku 2013. Doufáme, že se to povede, že to klapne. A v tuto chvíli prosím a připomínám, abychom se zaměřili na rok 2010 a následné kroky. A jako první má slovo pan zpravodaj, pan Liberacky, pokud si to bude přát. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poukázal na to, že tyto dokumenty nebyly připraveny vůbec v polštině, ale Stejně se k tomu vyjádřím. V prvé řadě mi dovolte poukázat na to, že my jsme vždycky zastávali následující stanovisko. V prvé řadě, co je povinnost Evropského parlamentu? Vytvářet dobrou právní úpravu a prostřednictvím té udržet Evropskou unii dohromady za všechny občany, nebo alespoň za většinu občanů Evropské unie. To znamená, že rozpočet a úspory by měly být podřazené základní roli. Základní role zní efektivní Evropský parlament. Za druhé bych rád souhlasil s tím, co říkal pan předseda do jak bychom se měli cenit toho, že Evropsk- že Tajemník Evropského parlamentu je instituce, která reaguje na naše podněty. A já bych rád nastínil následující stanovisko. Rada a komise by měly v této věci spolupracovat. A my v naší zprávě před rokem jsme naznačili základní směry, základní vývoj, základní trendy, které bychom rádi sledovali, stejně jako základní plány. Obdrželi jsme reakce generálního tajemníka. Ta zněla, parlament se mění v dobrém slova smyslu a je angažován ve věci úspor. My jsme zaznamenali určité škrty, jako jsou například škrty v, ob- v oblasti cestovních výdajů ve výši 16 To je 15 milionů euro. V těch odpovědích, které jsme dostali, se objevila řada čísel. To bylo pro nás potvrzení toho, že opravdu došlo k uskutečnění škrtů. My bychom neradi, aby došlo k situaci, kde uspoříme jedno euro a z... utratíme zároveň víc než jedno euro. Já se domnívám, že k takové situaci však zatím nedošlo. Já jen velmi stručně, co je zde důležité. Řízení rizik. To vytváří jak naše administrativa, tak generální témník. Další věc je bezpečnost, zajištění bezpečnosti uvnitř. To se odehrává na základě velmi dobrých eh, změn. Nebude nás to stát o moc víc, než co se předpokládalo. Služby budou lepší, zvláště proto, že eh, eh, v v tuto chvíli tyto služby nejsou až tak zaneprázdněné. Dům evropské historie, to je projekt, který probíhá a my budeme vytvářet určité evropské chápání naší současnosti a minulosti prostřednictvím tohoto projektu. Evropská televize. Byly zde náměty je zlevnit já musím říct, že se tento projekt zlevňuje každý rok a myslím se, že se celá věc vyvíjí správným směrem, je to v pořádku, nicméně generální tajemník je v této věci citlivý a přeje si najít dobré řešení. Rádi, rádi bychom ukončili novinářskou cenu což se děje. Je to dilema mezi vlastnickými vazbami a nájemními vazbami. Na jedné straně by to, by, by to mohlo být ekonomicky úsporné. Je to ale zároveň dilema, na které jsme my upozorňovali sami já se domnívám, že se generální tajemník už toto dilema vyřešil svým stanoviskem a můžeme to tedy chápat tak, že je tato debata tímto uzavřena. Já to shrnu. Za prvé, doporučení našeho výboru byla vážně zvážená generálním tajemníkem, za druhé Eh, naše snahy se vyvíjejí dobrým směrem. Hovoříme často o tempu, jestli je dostatečné či nikoli. Já se domnívám, že jsme stále efektivnější jako parlament a chceme pozitivně reagovat na výzvy, s nimiž se potýkáme. Možná nastíním jeden postřeh generálního tajemníka, který se docela často objevoval v odpovědích, že totiž je třeba u řady úkolů provést hlubší analýzu a rozhodnutí bude učiněno až na konci roku. To znamená, že ta doporučení jsou někde měkká a já bych řekl, že pokud je generální tajemník tak eh, laskav, že, že by mohl nastínit i určitá zdůvodnění tak by to bylo určitě pro nás užitečné. Pokud totiž konstatuje, že analýza má být hlubší, bylo by dobré to zdůvodnit, proč dává smysl určitý typ jednání dále rozvíjet. Já vám děkuji za pozornost. Thank you very much, Děkuji kolegovi Liberáckové za úvodní slova. A nyní je prostor pro pana tajemníka, pana Klause Veleho. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dnes hovoříme o absolutoriu za rok 2010 a o následných krocích v souvislosti s udělení absolutoria. Jde o zprávu z 10. května. 10. května byla schválena tohoto roku. Dostali jste k tomu spoustu rozsáhlých podkladů. A samozřejmě je to tak, že zatím nedošlo k implementaci úplně všeho. A z části se jedná také o politický proces. Samozřejmě jde také o rozdělení mezi předsednictvím, a, a, rozpočtovým výborem a výborem pro kontrolu. To je třeba brát v potaz. A v rámci spolupráce jde vždy o správné provádění rozpočtu. Nicméně, myslím si, že je stále důležitější, kromě správného provádění, dosáhnout také účinného používání eh, prostředku a to by mělo být ve středu našeho zájmu. Eh, souvisí to také eh, s prací rozpočtového výboru a výboru pro kontrolu. V roce 2013 došlo k nárůstu ve výši 1,9%, včetně tedy Chorvatska, což znamená, že jsme výrazně pod úrovní inflace. Platí to jak pro eh, Lucemburg, eh, tak pro Brusel. To znamená, musíme mít eh, efektivní rezervy, a to i pro následujících sedm let víceletého finančního rámce, pokud chceme dosáhnout nových inovativních věcí. To znamená, podle mne nejde tolik o škrty, ale jde o strukturální změny které se zaměří na ty velké nákladové nedostatky. Jsem přesvědčen o tom, a tímto se také dostávám k těm nejrůznějším otázkám, které zazněly ve zprávě. Myslím si, že v celé řadě oblastí už bylo dosaženo podstatných pokroků. Například produktivita našeho vlastního překladu eh, činí asi činí 1350 stran ročně, pak to, pak eh, neustále se to zvyšovalo, 1800, teď je to asi 2000 eh, stran ročně. Dochází neustále eh, k nárůstu té efektivnosti a umožnilo nám to úsporu pracovních míst asi ve výši 100 míst. To znamená, že máme nejefektivnější překladatelskou službu v rámci evropských institucí. Pokud je o tlumočení, tak naším cílem bylo úspora 10 milionů eur tím, že naše práce bude lépe zorganizovaná. A současný stav vypadá tak, že se nám podaří dosáhnout 17 milionů úspory v rámci této části rozpočtu. A to díky tomu, že plenární zasedání už musí skončit ve 23 hodin a v pondělí a v úterý nebo ve středu ve čtvrtek se bude Eh, zasedá. To znamená ne pouze eh, v úterý a ve středu, jak tomu bylo dříve. A tímto způsobem můžeme lépe využívat našich eh, vlastních tlumočníků a externí tlumočníky nabírat na čtyři dny, to znamená další úzek, čím snížíme náklady na dopravu a můžeme také angažovat kvalifikované tlumočníky. A delegace se setkávají systematicky v době, kdy setkávání v volebních okrscích to znamená v době, kdy eh, naše vlastní tlumočníci nebyli tak vytíženi. A kromě toho eh, máme užší spolupráci eh, s EHSV a výborem regionů, tak abychom byli efektivnější. Další téma, bezpečnost. A ve zprávě parlamentu se o tom hovoří poměrně rozsáhlé. Dostali jsme se zase o krok dál, o podstatný krok dál. V předsednictví došlo k rozhodnutí, a sice, aby bezpečnost ehm, byla řešena interně, jak v Bruselu, tak ve Štrasburku a vycházíme z toho, že můžeme dosáhnout podstatné úspory. Odhadujeme, že se bude jednat o 5 milionů euro ročně. A bezpečnostní pracovníky ehm, chceme mít takové, aby byly loajálnější protože naším současným problémem bylo to, že jsme měli krátkodobé pracovníky a takže jsme eh, neznali vlastně ty osoby, které pracovaly. Také jste byli informováni o společné pracovní skupině mm, mezi rozpočtovým výborem a předsednictvím. Informovali jsme vás o jednotlivých cestách. Došlo tady k úspoře 4 milionů, respektive potenciálu 4 milionů tím, že nedojde k indexování ehm, těch denních eh, paušálů v případě ehm, lístku na, cestu, na cesty, v případě úhrady nákladů na cestovné. Kromě toho očekáváme, a tady se jedná také o podstatné téma, které se objevilo v zprávě, tak eh, očekávám, že cestovní kancelář se skutečně bude angažovat o to, abychom eh, kupovali letenky nebo lístky za co nejvýhodnější ceny a očekáváme úsporu výši 1,5 milionů. A podle toho, zda se nám podaří dosáhnout této úspory nebo ne, tak eh, předsednictví se je, znovu bude zabývat touto otázkou, stejně jako otázkou také případné externalizace nebo otázkou, zda to řešit interně v rámci cestovní kanceláře, to znamená interně nebo externě která z odpovědí je správná, se bude ještě řešit. Dále ehm, navrhneme eh, poplatky pro budovu eh, Adenaura Konráda a ještě jednu další budovu a mm, předpokládáme úsporu 10 milionů, další budova se jmenuje Trebek. A další úspora asi 9 nebo 8 milionů, nyní to je 7 milionů. Myslím si, že tady to můžeme ještě zanalizovat a uvidíme, jak interně můžeme dosáhnout lepších výsledků, tak abychom neměli žádné externí náklady. Protože máme dostatek kvalifikovaných pracovníků interně a můžeme dostáhnout ještě větší kvalifikace. Kromě toho jsme s rozpočtovým výborem a výborem pro kontrolu um, intenzivně hovořili právě o budově Konráda Adenaura a um, ta analýza ukázala, že nákup, když to srovnáme s pronájmem na 20 let, tak dosáhneme velkých úspor v řádově asi 363 milionů eur. A i kdyby to byla nižší částka, tak si myslím, že je naprosto jasné, že eh, zejména díky dobrým podmínkám které nám poskytují v Lucembursku. Tak se to vyplatí tuto investici realizovat. Dále, eh, důraznější meziinstitucionální spolupráce je také cesta, jak můžeme dosáhnout úspor, nicméně pouze za podmínky, že nebude vedení vždy automaticky na straně komise. Je třeba, aby také ostatní instituce eh, byly uznány k největšímu rozvoji došlo v případě Evropského parlamentu a to platí jak pro tlumočení, tak pro eh, překlady. Myslím si, že existují ještě další oblasti, eh, kde eh, některé další subjekty mají efektivnější přístup, mají výhodu. Pak to, čemu říkáme control environment. Letos jsme provedli systematickou kontrolu Mhm. týká se citlivých položek, asi pět tisíc pracovníků, pracovních míst. Tady jsme provedli analýzu, zda se jedná o citlivá, citlivá místa či nikoliv, to znamená, zda je zapotřebí eh, výraznější mobilita, anebo zda to není nutné. A poprvé celá administrativa byla zařazena do tohoto procesu. Říkala se to celé zprávy. Vytvořili jsme jednotku, která se zabývala mm, kontrolou kvality a nákladů a ty by měly pomáhat také s vytvořením našeho nového informačního systému pro finanční zprávu. Pravděpodobně víte, že naše dva stávající systémy, Finot a Finex, vlastně jsou na konci své životnosti. A firma, která vypracovala software, sdělila, že už nemůže tento software zpravovat, což musíme považovat za jasný signál toho, že je zapotřebí zajistit nový software. Přesně to jsme udělali. Vycházíme ze SAPu a Evropský soudní dvůr eh, pracuje na základě stejného softwaru. Navazují na to ještě další informační systémy, je to tedy možné, například v oblasti Um, HR. A nemělo by se jednat pouze o zajištění standardních úloh, ale také o analytické nástroje, které by měly být k dispozici, tak aby nám to pomáhalo v oblasti řízení a v oblasti kontroly nákladů, tak aby eh, to úsilí, které bylo provedeno, tak jakmile budeme mít nový systém, co by mělo být na začátku nového volebního období, tak aby to probíhalo systematicky a nikoliv náhodně, tak aby tyto informace byly eh, pro řízení i pro politická rozhodnutí k dispozici eh, na základě systematického přístupu. Děkuji, pane Bele, za precizní zodpovězení všech otázek. Hlásí se někdo o slovo? Eva Otis? Jako první? Děkuji. Děkuji panu generálnímu tajemníkovi. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás, abyste nám poskytl tuto informaci. Je velmi pěkné, že s vámi můžeme tak blízce spolupracovat. A chtěla bych zejména upozornit na to, že vaše přítomnost probíhá o měsíc později, než je vyžadováno v článku 30 usnesení pléna, protože eh, tam eh, byl čas, eh, tam bylo datum, tam bylo jiné datum. Pokud jde tedy o zodpovězení otázek absolutoria 2010. Já jsem zodpovědná za absolutorium pro rok 2011 a zajímalo by mě, kdy se na plenárním zasedání bude hlasovat o této věci, protože všichni víme, že máme problémy s plenárním sálem a já nevím, zda už máte nějaké přesnější informace o této věci, protože toto hlasování musí proběhnout před 15. květnem. A já mám v tomto směru určité pochybnosti a měli bychom si eh, to vyjasnit. Dále by mě zajímalo, jestli něco víte o technických otázkách, o strukturálních problémech, problémech této budovy. Možná, že byste se k tomu mohl vyjádřit, protože byla zasedání s ředitelem pro infrastrukturu když jsem připravovala absolutorium pro příští rok, tak jsme mm, o tom s ním diskutovali, ale má otázka zní, zda máte nějaké podrobnější informace a to stejné platí i pro absolutorium 2010. V odstavci 44 dokumentu se hovoří o integrativní bezpečnosti a rozklíčování kategorizace podle oblastí, tak, aby byla vylepšena bezpečnost poslanců. Dále na straně 20 je uvedeno, že předložíte podrobný plán pro rozdělení do různých zón nebo kategorií. Mě by zajímalo, kdy tento plán předsednictvu předložíte a zda byste také mohl uvést, Zda máte informace o tom, jak to celé bude fungovat, jak je možné dostat se do různých zón Evropského parlamentu, protože my přijímáme návštěvy v našich kancelářích. My dobré vědět, jak to celé bude fungovat. A poslední otázka. Jde o Dům evropských dějin. Mohl byste prosím říci, jak to v tuto chvíli vypadá, kdy bude muzeum otevřeno, dojde k nějakému spoždění. Důležité je také, abychom věděli, jak budou vypadat celkové náklady tohoto projektu. Už tedy zaznělo, že Evropská komise, aspoň to eh, zmínil pan Barroso panu Šulcovi, že komise se chce podílet na části nákladů. Zajímalo by mě, jak to s tím vypadá. Závěrem, pane Vele, Chci říci, že jsem zodpovědná za rozpočet Evropského parlamentu pro rok 2013, kde eh, jde o tu velikou částku a já doufám, že budete velice pečliví a přesní při vedení rozpočtu, protože v tuto dobu je to velice obtížné. Eh, důležité. Eh, děkuji, pan Ernhauser. Děkuji. Velmi stručně. V dopise o absolutorium jsme se rozhodli, eh, že bychom eh, některé věci chtěli pozastavit. A tady se hovoří o reformě a vy jste hovořil o tom, že by mělo docházet k dalším úsporám. Mě by zajímalo, jaký je váš konkrétní cíl v oblasti Europa, jaký je cíl reform. Jedná se vůbec ještě o Eh, Euro, eh, Europal a dále by mě zajímalo, jakým způsobem, v jakém postupu se rozhoduje. Když to rozhodneme my na našem výboru, tak kdo nakonec rozhodne o tom, zda eh, to bude zavedeno nebo ne. Děkuji, pane Ernhauser, a dále má slovo paní Inge Gressle. Děkuji, pane generální tajemníku. Je pěkné, že se věci hýbou Rádi to slyšíme a jsme velice vděční, že iniciativa eh, z našeho výboru kterou podpořilo také plenární zasedání, že to potom bylo také zrealizováno. Slyšela jsem, že máme dílčí úspěch, pokud jde o eh, vyplacení v hotovosti a pokud je v souvislosti s návštěvami, přijde to ještě někdy probíhá v souvislosti s návštěvami a doufám, že se to zruší, protože my eh, v našem parlamentu tím porušujeme příslušné směrnice o praní špinavých peněz. Mě by zajímalo, jestli to bylo přeskoumáno a jaké částky jsou ještě vypláceny v hotovosti, protože eh, ty chudší země jsou vzdálenější od eh, Bruselu a tím pádem se tam potom jedná také o větší částky kvůli nejdelší cestě. Dále doporučujete, aby skupiny návštěvníků měly být maximálně 20 osob a e, mělo by to být omezeno na určitý počet. My tady máme velký problém, a proto to chci podpořit, to, co jste navrhnul, protože se donívám, že bychom měli dát maximálnímu množství návštěvníků možnost dostat se do parlamentu a já sama mám velké problémy dostat sem návštěvníky do parlamentu právě kvůli sálům. Dále jedna věc, která by měla být předmětem naší pozornosti a zatím se o ní ještě nediskutuje, a to je otázka kanceláří parlamentu ve třetích zemích. Evropský parlament začal vést svou vlastní zahraniční politiku za otevřel velké kanceláře, někde je tam i mnoho zaměstnanců a bylo by dobré, kdybychom měli přehled o tom, kde se ty kanceláře nachází, kolik mají zaměstnanců, kolik míst, jaká místa. Musíme upozornit na to, že pro zaměstnance v třetích zemích platí příloha 10, musíme jim poskytnout ubytování a další věci. To jsou veliké náklady a je třeba, aby byly transparentní. Já se vždy zabývám také účastí asistentů na cestách delegací. Máme asi pět tisíc povolení, přes pět tisíc povolení na tyto cesty a mě by zajímalo, jakým způsobem k tomu přistupujete, protože to je takové bolavé místo. V tuto chvíli eh, je prováděn screening zaměstnanců parlamentu a bylo by dobré zjistit, kde si můžeme přečíst informace o tomto screeningu a jaké otázky tady byly zkoumány, protože my jsme už několikrát říkali, že takový screening potřebujeme. Potom ještě jedna věc. Eh, v roce 2009 to řešil ombudsman a Evropský parlament klade nebo si vykládá některé prvky statutu zaměstnanců jinak než komise a to vede k tomu, že zaměstnanci v parlamentu mohou být povýšeni rychleji než eh, na komisi. A eh, teď jsem tady přibývá zaměstnanců, kteří z komise přecházejí na parlament a doufám, že to není pouze díky tomu, že zde mohou být rychleji povýšeni. Dále ty dva případy ombudsmana, kde je i určité doporučení, jak se zachovat. Zajímalo by mě, jestli, se, jestli dáte někomu pokyn, aby se tím zabýval, nebo jak to bude vypadat. Děkuji. Kolega Bradman. Uh, thank you, Chairman. And, and can I... Děkuji, já bych jenom ráda řekl, že jsem rád za slova generálního tajemníka, pokud jde o dosažení pokroku a pokud jde o pomoc při snahách kontrolovat rozpočet parlamentu. Já bych se rád vyjádřil k několika záležitostem. Pokud mohu navázat na to, co říkala paní Kresle v té předposlední připomínce, pokud jde o návštěvníky. Já s kolegyní v principálně souhlasím. Myslím si, že tyto platby jsou velká složitost. Já jsem měl v minulosti takovéto skupiny návštěvníků, které jsem přijímal a mám další v příštím roce. Jsou to většinou organizace, různé kluby, dobrovolníků, kteří uspořádají něco takového. Je to docela složité pro ně. A pak je to ještě složitější kde musí začít psát uh, ty uh, stvrzenky příslušným poslancům. Je to opravdu složité a je to tímto ještě složitější a my bychom se k tomu měli stavět pragmatičtěji. Druhá věc, na kterou chci upozornit, a paní se k tomu také vyjadřovala, je to záležitost vnitřní bezpečnosti. A já s tím souhlasím. Ukázalo se to za těch 14 let že potřebujeme co nejrychleji začít řešit eh, zabezpečení budovy interně. Já jsem to kritizoval vždycky. Jak to, že může někdo se dostat do budovy a potom bez jakéhokoliv omezení se pohybuje po budově? A vzhledem k tomu, že se snažíme tu bezpečnost řešit interně stále více, tak bychom na tohle měli rovněž pamatovat. Na to upozorňoval i generální tajemník, který tuhle situaci chápe a proto podporuji i jeho návrhy. Já bych rád, aby se situace řešila co nejrychleji. To je apel z mé strany, protože si myslím, že to zneklidňuje řadu poslanců. Je to velmi snadné se dostat do kanceláře poslance. Další věc, na kterou chci upozornit a opět navazuje na to, co říkal pan generální tajemník ve svém úvodu, pokud jde o cestovní výdaje a příslušnou kancelář, já jsem si po, eh, přečetl odpovědi na naše otázky na fungování této kanceláře zodpovědné za cestovní výdaje. Já musím říct, pane předsedo, že ještě nejsem úplně přesvědčen o tom, že to je v pořádku. Já jsem minulý týden si uh, objednával letenku nejprve přímo. Já jsem šel na webovou stránku příslušné letecké společnosti, chtěl jsem si porovnat cenu a ta cena byla lepší než ta cena eh, agentury, takže myslím, že nemaximalizujeme výhody pokud se snažíme eh, angažovat agenturu. Agentura by měla získávat ty nejlepší nabídky v jednotlivých knihovacích třídách a myslím, že tuhle situaci je třeba dále řešit. A pak je zde jedna generační záležitost a to je otázka informačních technologií. Já jsem v této věci, jak říkají, technologicky znevýhodněn. Já jsem zaznamenal, a k tomu jsme i podávali určité otázky, nicméně jsme nedostali odpověď, že se neustále odhrává to, čemu se říká upgrade informačních technologií. Problém spočívá v tom, že v tuto chvíli je ten upgrade už tak daleko, že už nefunguje. Je tak pokročilý, že nefunguje. A tak si říkám, jestli generální tajemník může k tomu říct pár slov. E, ta, tyto upgrady stojí hodně e, peněz. Já bych rád, aby zde existovala určitá pružnost. Chci poslat e-mail a nepotřebuji k tomu všechny ty přídavky, které upgrady nabízejí. Děkuji. Kolegy Jens Geier in Reihe. Děkuji panu kolegovi Bildbrandovi. Další kolega Jens Geier. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, že jste se na nás našel čas, pane Vele. A byl bych vám vděčný, kdybyste eh, nám řekli, jak je to eh, s proplácením částek v případě návštěvníků. Ehm, jakožto zástupce sociální demokracie mám eh, nevýhodnou situaci. Kolegyně tento postup velmi hájela a stanoviskem tohoto výboru, ať už jsme jeho členem nebo ne, tak bylo vždycky následující. Myslím si, že bylo hezké, dobré, kdybychom to vyjasnili, protože eh, není možné, abychom porušovali pravidla proti praní špinavých peněz. A mm, kdyby to bylo jasnější, tak bych spal klidněji. A já nechci s tím mít poté problémy v rámci skupiny. Dále, jaká je strategie v oblasti budov? Mm, komunikoval jsem s kolegy z generálního ředitelství a ty tak trochu hledali tu výhodnější cestu. A byla to taková hra, kdo je větší chytrák v vozovkách. Nakonec jsem možná vyhrál já. A protistrana řekla, že mi nakonec budeme mít střednědobou strategii pro tu budovu do roku 2010, z roku 2010. Myslím si, a zatím se mi nepodařilo přesvědčit kolegyni generální ředitelství, ale myslím si, že eh, to bude fungovat, pokud budeme mít určitou premisu. A sice eh, pokud eh, dojde k nárůstu cen v Bruselu a potom v takovém případě je lepší provést nákup a nikoliv eh, pronajímat budovu, najímat, být v nájmu. Ale v opačném případě je zapotřebí tu celou strategii ještě přeskoumat. Strategii, která vychází tedy z nákupu, protože tady je zapotřebí byla splněna daná premisa. Takže záleží na tom, jak se budou vyvíjet také ceny realit. Já bych se na to ještě rád podíval, já, já osobně to určitě udělám a budu vděčný, pokud eh, generální ředitelství INLO zůstane v kontaktu, pokud to budeme dále řešit. Poslední připomínka. Hmm. Mám pochopení proto, pokud na mou nasledující otázku neodpovíte okamžitě, ale Máme trochu problémy s tím, že nemůžeme momentálně používat náš sál pro obvyklý sál pro plenární zasedání. A zajímalo by mě, zda víte, jak to vypadá, jaký to bude mít dopad na rozpočet parlamentu. Děkuji. Děkuji, Jenská. Posledním řečníkem je kolegyně Andrslota. Chairman, um, I have... Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat na odstavec 104 z absolutoria na rok 2010, kde se hovoří o apelu na zprávu ohledně používání volného softwaru a DJI Tech k tomu zpracovalo opravdu imponující zprávu a mě to velmi zaujalo a bylo by velmi zajímavé si to prostudovat ještě dál, jak to vypadá, kdy eh, každý počítač by mohl být podroben dalšímu studování. Já nechci nějak upozorňovat na pravidlo 103, transparentnost práce parlamentu, pokud jde o open source a free software. Ale v té zprávě se říká, že by to stálo za to to prostudovat víc a já se, za, z, já se ptám, proč k dalšímu zkoumání už nedošlo, jestli je to proto, že to bylo smetano pod koberec, nebo co se děje. Děkuji, je to opravdu hotový balík otázek a já sám mám ještě také jednu otázku Pane Vele, vy jste hovořil o tom, že byly rozjednány návrhy, jakým způsobem uspořit. Zabývala se tím i pracovní skupina prezidia. Pokud jde o cestovní náklady, tak vycházíme z toho, že pokud poslanci budou využívat výhodnější letenky, to znamená, že nebudou jezdit ve třídě business, ale ve flexible nebo ekonomii, tak potom to bude platit i pro zaměstnance Evropského parlamentu. To je otázka tedy, jestli to bude platit i pro ně, pro všechny, pro, pro zaměstnance Evropského parlamentu, že to bude vlastně takové jednotné ustanovení. Já možná začnu u té poslední otázky. Zaměstnanci, ty už uh, létají pouze ekonomii. Uh, mimo, tedy v Evropě a mimo Evropě po eh, transatlantické lety a tak dále je ještě biznis, ale v Evropě už biznis nelétáme. Nyní ke konkrétním otázkám. Nejprve paní Ortiz. Proč eh, se naše setkání koná v listopadu a ne v říjnu? Už jsem o tom hovořil. Eh, můj harmonogram v říjnu Eh, byl plný a rozpočtový výbor také prosil o to, abychom to přesunuli na listopad a proto přicházím v listopadu, ale býval bych přišel i v říjnu. Druhá otázka, to se týká poskytnutí hemicyklu v Bruselu, kdy to bude k dispozici kdy můžeme předpokládat, že k tomu dojde. Prezidium na posledním zasedání povolilo jednu možnost oprav. Měli jsme tři alternativy. První byla usilovat eh, o opravu dřevěných trámů a třetí eh, zněla opravit celou střechu, což by trvalo dva až tři roky. A prostřední alternativa, pro kterou se prezidium rozhodlo, je současné dřevěné trámy v budově ponechat a zároveň je eh, vlastně podpořit, spevnit kovovými podpěrami, tím vlastně vystužit celou střechu a musíme vycházet z toho, že tyto práce budou trvat větší část roku 2013, takže v tuto chvíli nemůžeme říci, kdy eh, koncem roku 2013 budeme moci opět používat plenární sál pro po většinu roku 2013 plenární sál v Bruselu nebude k dispozici, což znamená, že hlasování, která by jinak proběhla v Bruselu, budeme muset eh, odvést ve Štrasburku a tím pádem bude potřeba také eh, prodloužit eh, rozpravy ve Štrasburku, tak aby vše mohlo probíhat zcela běžně. Ptali jste se na technický problém. Ten technický problém už jsme mezi tím identifikovali. Dřevěné trámy, které podpíraly střechu, eh, konkrétně řečeno jeden trám, měl eh, dva problémy. Jsou to klihované trámy a nebylo to dostatečné na jednom trámu, tím pádem povolil a zároveň zde došlo k použití hřebíků a tato kombinace toho, že tam bylo příliš mnoho Eh, hřebíků a málo sklížený trám a to vedlo k tomu, že tento trám již nemohl plnit svou funkci podpěry, což eh, zatížilo dva další trámy, které musely nést větší váhu a to pokračovalo dál a dál. Ten technický problém jsme tedy identifikovali. Konstrukce odpovídá normám, tak jak platili před 20 lety, takže nedošlo k žádnému nedostatků při stavbě, ovšem technické normy v posledních letech byly několikrát změněny, protože pravděpodobně došlo i k jiným podobným problémům v případě podobných konstrukcí, kde se objevil stejný problém. Dále vás zajímalo rozdělení do různých bezpečnostních zón. Prezidium již před rokem rozhodlo, že zřídí v Evropském parlamentu různé bezpečnostní zóny. Tento plán předložila administrativa. Je k dispozici také panu předsedovi a předpokládám, že na příštím zasedání prezidia nebo na přes příštím zasedání prezidia tento plán bude projednán Evropský parlament by podle tohoto plánu byl rozdělen do čtyř různých zón, které ale vždy budou umožňovat snadný přechod eh, s pomocí badge z jedné zóny eh, do druhé. Protože prezidium zatím ještě neschválilo žádné podrobnosti, měli bychom eh, ponechat prezidiu možnost se tímto plánem dále zabývat. Pokud jde o Dům evropských dějin, mohu vám nejprve říci, že belgické úřady v mezičase udělili povolení ke stavbě, což znamená, že máme možnost tuto budovu rekonstruovat a rozšířit. Toto povolení bylo uděleno později, než jsme původně předpokládali, ovšem doufáme a vycházíme z toho, že rekonstrukce a rozšíření bude ukončeno v dubnu roku 2014, tak jak jsme plánovali. Je to naše cílové datum. Potom tady vyvstala ještě druhá otázka a to, zda bychom měli provizorně otevřít dům dějin k datu evropských voleb a nebo ne a v té době, která díky tomu vznikne, bude využit expertní koncept prezidium a také vedení Domu evropských dějin dospěli k závěru, že si nepřejí provizorní otevření domu u příležitosti evropských voleb, ale využijí tento čas na eh, kompletní vybavení domu, aby byl vyřešen eh, a představen veřejnosti kompletně. Už eh, byl představen i design a koncept, prezidium se s ním seznámilo, schválilo a otevření budovy, tedy ne dohotovení, ale otevření by bylo na podzim roku 2015 a dokončení budovy je naplánováno na duben 2014. K vašemu dotazu komis, na komisi Dohodli jsme, a je to i zachyceno v dopise pro pana Barosu, že komise se bude z velké části nebo výrazně podílet na nákladech eh, tohoto domu evropské historie a poskytne příslušnou částku do rozpočtu Evropské unie. V tomto dopise je stanoveno datum pro vyjasnění této otázky nejpozději v srpnu 2013, ačkoliv Nové otevření eh, se plánuje až v roce 2014, takže vlastně ty náklady budeme potřebovat až v rozpočtu roku 2015, takže je to v podstatě detail, který musí být eh, vyřešen, ale komise již přiznala nebo se zavázala k tomu, že se bude podílet na nákladech. Dále otázka pana Ernhausera. Otázka Evropa TV. Nejprve jste položil otázku, kdo rozhoduje. O tom, zda takové zařízení bude provozováno nebo ne, je to v kompetenci prezídia Evropského parlamentu a otázka, zda budou na tento účel poskytnuty eh, prostředky, je otázkou rozpočtového výboru a poté pléna. Plénum pro rok 2013 na tento projekt vyhradil 7 milionů eur rozpočtu, takže prostředky eh, jsou k dispozici. A eh, rozpočtová kontrola náleží samozřejmě vašemu výboru a poté také plenárnímu zasedání. Je zřejmé, že je třeba přeskoumat účelnost tohoto projektu. Příslušná pracovní skupina komunikace prezidia na toto téma už se sešla několikrát. Poprvé v červnu tohoto roku eh, v pracovní skupině mají k dispozici konzultační dokument a nyní čekáme na politické pokyny příslušných místopředsedů v tom směru, jak chtějí tento projekt dále rozvíjet. Můj eh, osobní názor je, že v tomto případě budeme eh, potřebovat eh, náročný videoobsah. Zda ten pojem TV je příliš ambiciozní, to, to nevím protože pokud chceme, ovšem pokud se chceme dnes účinně prezentovat na venek, tak není možné používat pouze tištěné texty, ale je třeba mít i video nahrávky, video vysílání a jak to bude nákladné nebo co to bude znamenat, to budeme muset ještě dále přeskoumat to, jestli by bylo možné náklady snížit. Potom paní Gresle otázka návštěvníků. Jak víte, tak jsme naplánovali a rozhodli na prezidiu významné e, změny, pokud jde o jasnost e, nákladů a reálnost nákladů. Jsou tam tři sazby e, pro úhradu cestovních nákladů, hotelu a stravu v minulosti. Pokud jde o ubytování a samotné cestovní náklady měly paušální částku, nyní je to jasně diferencováno a tím pádem je vše také mnohem transparentnější a potom k otázce, jakým způsobem bude prováděna úhrada, se na prezidiu dlouze diskutovalo také na eh, několika různých schůzích, trvalo to tedy několik schůzí a nakonec se prosadily různé argumenty, tak jak jste zaznělo i z úst pana Bradborna, tedy jde o to, aby to vše, eh, tedy je tady ta otázka, jestli tam máme připustit obě dvě alternativy eh, v hotovosti, úhrady v hotovosti i úhrady převodem. A proto se rozhodlo prezidium pro tuto alternativu eh, připustit obě možnosti. V 27 hlavních místech plus šesti eh, dalších máme eh, kancelář. Nyní také otevíráme jedno v Chorvatsku a ve Washingtonu tam také máme k tomu příslušná čísla, která jsou vykázaná. Potom, pokud jde o cestování asistentů, prezidium také rozhodlo. Ovšem, nakonec je to tak, že poslanec eh, žádá o cestu svého asistenta, ale máte pravdu, když se podíváme na celkové náklady delegací, tak tyto náklady pouze částečně leží v kompetenci zprávy parlamentu a velká část nákladů je způsobena cestou asistenta nebo asistentů a to je něco, k čemu rozhodně musíme přihlédnout. Pokud jde o screening citlivých položek, v 97% případů ta citlivost může být vyvážena jinými faktory, v 3% ale ne a v těchto 3% musí být riziko omezeno pokud možnou mobilitou. Pokud jde o povyšování v Evropském parlamentu, máme tady systém stoupání na kariérním žebříčku, který je transparentní a jasný. Máme tady hodnocení bodové jedna, dva, tři body a dva, to je průměrná kariéra, jeden bod znamená, že kariéra je výrazně zpomalená a tři znamená 50 zrychlení a já si myslím, že se u nás nestává, že by byli lidé mnohem rychleji eh, povyšováni než v jiných institucích. Tím spíš, že komise v tuto chvíli ve všech eh, služebních stupních provádí konkurzy Eh, které mohou eh, pomoci zaměstnancům přeskočit některé stupně v kariéře. To u nás eh, je naprostá výjimka, takže celkově se domnívám, že máme systém, který je přehlednější a transparentnější a méně zde dochází k těmto zvláštním krokům než například v systému komise, kde je to tím velice komplikované. Pan Predpen hovořil o praktických problémech návštěvnických skupin. Já vám děkuji za podporu, pokud jde o internalizaci v oblasti bezpečnosti. Oba se doníváme, že je to velmi nutné. A pokud jde o cestovní kancelář, už jsem se vyjádřil společná pracovní skupina prezidia a rozpočtového výboru také z tohoto důvodu zmínila, že e, očekáváme úsporu 1,5 milionů eur od cestovní kanceláře, protože si myslíme, že této úspory mohou dosáhnout. Možná, že to bude pracovně nákladnější, ale je možné dosáhnout této částky. Ne neomezeně, protože každý lístek na volném trhu e, je srovnat, není srovnatelný s tím, co poskytuje kancelář, ale jsou tady určité prostory a musí být využity, ten potenciál musí být využit a pokud ne, tak si musíme samozřejmě položit otázku, jestli je to nejefektivnější způsob, jak organizovat naše cesty, anebo jestli by nebylo výhodnější internalizovat eh, aktivity cestovní kanceláře. Potom eh, IT. Vy jste řekl něco, co já bych se ani neodvážil říci. Vy jste zmínil, že to je možná otázka generační. Ano, tak to skutečně může být. Zjistili jsme po eh, volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, že mnozí z nových poslanců eh, měli dojem, že se dostali do doby kamene, když přišli do Evropského parlamentu, zatímco dosavadní poslanci se cítí poměrně dobře. A abychom překlenuli tento rozdíl mezi různými požadavky různých generací, není to jednoduché. A donívám se, že už jsme v současnosti dospěli poměrně daleko, především díky i parlamentu a i komití a bohužel musím říci, že s počátkem příštího legislativního období budeme dělat další důležitý skok v naší informatické kapacitě, především pokud jde o průběh eh, zasedání výborů. Pan Gajer zmínil otázku úhrady v hotovosti návštěvníků. Korektně hovořil o tom, že padlo politické rozhodnutí a tam byly zohledněny pochybnosti, tak jak je zmínil například pan Bradburn. Je to pravda, jak uvedl pan Bradburn, my se tady držíme střednědobé strategie pro budovy z roku 2010. Bylo to dlouhodobý požadavek rozpočtového výboru abychom eh, byli jaksi předvídatelní nebo průhlední, že budeme mít nějakou veřejnou strategii pro budovy, kterou budeme sledovat, což nyní děláme, než budeme mít eh, další novou strategii, eh, která nám vytyčí další orientaci. A to, zda to bude drahé nebo nebude, to bude záviset na vývoji cen, což musíme sledovat. Pokud jde o rekonstrukci plenárního sálu, kolik to bude stát, to v tuto chvíli ještě říci nemůžeme. Zjistíme to v prosinci a v tuto chvíli se můžeme pouze dohadovat, že to bude činit 3 až 5 milionů. Je to pouze odhad. Přesnější číslo zatím nemáme paní Andersdotter. Nejprve pozitivně zmínila naše softwarové aplikace a následně položila otázku, eh, zda jsme zásadně proti open softwaru. Nemáme tady žádný zásadní odpor vůči open softwaru, alespoň ne administrativa. Příslušný eh, Poslanec pan Wieland to v tuto chvíli zkoumá, do jaké míry by se dalo pracovat eh, s aplikacemi open software. Není to tak, že bychom v zásadě byli proti, že bychom to vylučovali, tuto možnost. Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky korektně a dostatečně vyčerpávajícím způsobem. Ja, vielen Dank. Děkuji generálnímu tajemníkovi, panu Velemu. Nevidím tady žádný další zájemce o slovo. Rád bych nyní zdůraznil, a to platí i... A vidím ještě pana Bradmana, prosím. Já se chci jenom zeptat na jednu věc. Já nemám vůbec představu o tom, co je open software. Můžete to prosím vysvětlit? Design. Pane Vele, prosím. Vycházím z toho, že jsou tady jiné osoby, které to mohou vysvětlit lépe. Ale open software je software, který eh, je otevřený, pokud je o source code, to znamená, že ho může dále rozvíjet kdokoliv. To programování, eh, do něho může být zapojen kdokoliv. To je pojem open software. Doufám, že jsem to vysvětlil správně. Samozřejmě eh, se s tím souvisejí také otázky bezpečnosti, ale už existují poměrně dobře etablované produkty a na nich málo. Je to tedy software, kde ten původní kód, zdrojový kód je Eh, veřejný, není to žádné firmní tajemství, takže v zásadě se do toho může zapojit kdokoliv. Všichni se mohou zapojit do dalšího rozvinutí tohoto softwaru. Pane předsedo, mohu ještě. My jsme předtím hovořili o mnohojazyčnosti a já vůbec nemám představu o tom, eh, co znamená tahle počítačová mluva. Um, jde o odbornou diskuzi, pro přátelé informačních a komunikačních technologií. Pokud si představím, jaké odborné otázky s tím mohou souviset, například eh, pokud je o dekomisenci eh, jaderné elektrárny Ignalína, tak to jsou otázky pro jaderné fyziky, nikoliv pro auditory. Takže si myslím, že my jsme horizontální výbor, a měli bychom se na to dívat eh, prismatem rozpočtu a spolehnout se také na odborníky. A na to jsem chtěla říct také na závěr k vaší návštěvě. Chápeme náš úkol tak, že se kriticky díváme na výdaje A ti, kteří se tím zabývají jako odborníci, tak mohou na to mít někdy jiný názor, ale myslím si, že když spolupracujeme, tak jsme produktivní. Děkuji, pane Vele, že jste mezi nás opět zavítal a e, že jste e, alespoň na základě současné situace byl schopen zodpovědět naše otázky. Ještě jednou děkujeme za návštěvu. Ja, ich darf dann nahtlos übergehen zum... Ja, hned přejdu k dalšímu bodu pořadu jednání. E, dalším bodem je absolutorium za rok 2011. E, rád bych tady přivítal paní komisařku Kvinovou. Vítáme vás ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Také vítám generálního ředitele za DGRTD, pan Robert Arcvit. Spravodajem je pan kolega Jens Geier. Příslušné podklady jsme vám dali k dispozici, informovali jsme vás o nich. Kromě toho byl vypracován dotazník a úvodem předám slovo ještě panu zpravodaji, samozřejmě pokud si tak přeje. Pane Gajere, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. A chtěl bych poděkovat paní komisařce Kvinové za to, že eh, je nám k dispozici, že se můžeme eh, ptát. Výbor pro kontrolu rozpočtu, jak už zaznělo v diskuzích, které jsme vedli s účetním dvorem, tak eh, se zabýváme a jsme znepokojeni oblastí výzkumu. Protože účetní dvůr došel k závěru, že tady dochází k minimálně, minimálně k duplicitám eh, v případě chyb. Ale tady je zapotřebí eh, říct, jaká omezení se jedná. První omezení spočívá v tom, že v případě duplicity se dostáváme na úroveň, kterou bychom si v jiných oblastech eh, přáli dosáhnout. Takže z 1,4 na 1 na 3, tak to je opravdu znepokojivý vývoj, protože jde o zdvojnásobení, ale naopak eh, chybovost eh, v řádu 3% v žádném případě nepředstavuje nějakou katastrofu. Samozřejmě náš výbor eh, rád bude o tomto tématu s vámi diskutovat. Rádi zjistíme, jak můžeme přispět, jaké jsou vaše plány, abychom toto jednak politické téma, ale je to téma, které je důležité i pro nás, ten, ta prahová hodnota, eh, abychom se dostali opět pod hranici 2% chybovosti. Takže to je první připomínka, kterou je třeba vzít v potaz. Pak eh, druhá věc, a to už je možná součástí samotného problému, a sice z velice podrobných rozsáhlých odpovědí na poměrně eh, rozsáhlé otázky vyplývá jedna věc. A sice materiál, o kterém tady hovoříme a o kterém, o kterým se zabývá také učení dvůr, tak eh, tam se hovoří o, také o komisi. Došlo k zodpovědní otázek, ale vždycky došlo k odkázání toho, do jakých oblastí tento materiál a pod koho to spadá. Eh, mohl to být pan Oettinger nebo pan Tajany, že který komisař. A já si kladu otázku, zda právě toto není součástí samotného problému. Co zamýšlí komise udělat, aby tyto komplexní eh, otázky a to komplexní řízení Horizontu 2020 a toho výzkumného programu, rámcového výzkumného programu, tak eh, pokud to chcete zvládnout tím tak, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá. Takže to jsou dvě připomínky, které je třeba úvodem říci. A v našem výboru jsme se poměrně intenzivně zabývali eh, vývojem nákladů. V případě jaderného reaktoru ITER. Nebo a já jsem si přečetl odpovědi a není mi jasné, do čí, pod čí odpovědnost eh, tento jaderný reaktor spadá. Myslím si, že se trochu vyzná v evropské politice. Stejně jako můj kancelář, tady pro mě spadá, tak máme zkušenosti ve vyhledávání a ty výsledky, které jsme našli, tak byly rozporuplné. Nedošli jsme k jednoznačné odpovědi. A to mě vede k zamyšlení. Protože jestliže máme nějakou písemnou otázku a pak dojdeme k závěru, že to je skutečně pan Ettinger, ale není nám jasné, na koho se máme obrátit s otázkou, jak, je to, jak to vypadá s náklady a s jejich zvládnutím. A zda typická evropská úprava, kdy máme dva státy, které se uchází eh, o danou zakázku a jeden stát má, dostane na starosti zprávu a druhý stavbu. Možná, že může dojít k úsporám a velmi rádi o tom budeme právě v dnešní době hovořit s komisí, protože prostředky, které se tady vydávají, protože náklady na zprávu jsou vysoké, tak eh, samozřejmě ty prostředky, které použijeme zde, tak nám budou chybět v jiné oblasti výzkumu. Proto moje první otázka na paní komisařku je následující. Eh, máme tady náklady a podstatné náklady na koordinaci v rámci komise, protože eh, výzkumný program eh, jde napříč různými generálními ředitelstvími. A mě by zajímalo, jak chce komise postupovat, tak, aby došlo k zjednodušení koordinace. A druhá otázka na toto téma. Do jaké míry eh, vidí komise tu rozdělenou odpovědnost mezi tolik ředitelství jako příčinu ehm, té rostoucí chybovosti v rámci eh, politiky výzkumu. A pak ehm, jedna spíše filozofická otázka. V případě chybovosti narážíme určitě na problém, kterého je zapotřebí dosáhnout politické schody. A nikoli pouze mezi institucemi, ale také v rámci parlamentu samotného. Myslím si, že zjednodušení je užitečné pro všechny a čistě na papíře ho vítáme všichni. Můžeme to řešit paušálními částkami. Pochopil jsem to tak, že eh, v politice výzkumu to může vést k usnadnění situaci. Neznamená to samozřejmě v případě, že mm, dostane, v případě paušálu, že dojde vždy eh, k předání stejné částky, ale k to vyplacení dané částky probíhá na základě nějakého plánu. Ale na konci eh, probíhá kontrola, ale v první řadě už nás V podstatě nás nezajímají takové drobnější částky, když na konci zbere asi třeba 250 eur, tak už neřešíme, jestli těch 250 eur bylo vynaloženo například na nějakou večeři. A... Ale nechceme, aby došlo k tomu, že se bude říkat, že evropští výzkumníci využívají prostředky na výzkum na eh, večeři v restauraci. Jde také ale o to, jak jsme přesní a jaké jsou náklady na přesnost. A na druhé straně máme chybovost. Může dojít eh, k navýšení chybovosti, protože úprava bude, eh, nebo čím bude úprava složitější, tím eh, je větší riziko chybovosti. Není to mm, diskuze pouze na dnešní odpoledne, ale zajímalo by mě, jak bude probíhat diskuze na to téma s komisí. A já chápu, že ta fast. Ähm, aber äh, mich würde interessieren, ob. Mě by zajímalo, jestli äh, na tomto místě se tím ještě zabýváte, jestli je tam nějaký nový vývoj a zajímalo by mě, jaký postoj má kolegyně Kuling jestli je spíše pro to usnadnění za možnosti eh, té, toho odkoupení, eh, s tím, že samozřejmě tam zůstane na konci nějaká zbytková částka, která nepůjde do rozpočtu, a nebo jestli spíše se budeme zabývat naprostou přesností, což by bylo administrativně nákladné a přineslo by to také eh, určitá rizika chybovosti, protože ta pravidla potom budou muset být velice přesně dodržována. Eh, Děkuji kolegovi Gajerovi. Já se obrátím na pana Balaka za účetní dvůr. Přejete si vystoupit? Eh, yes, I would like to deliver some, some ideas, some... Ano, já bych se rád vyjádřil a vyslovil závěry, které jsme učinili, co se týče kapitoly 8. Mohu vystoupit, prosím? Dovolte mi, pane předsedo, vystoupit a představit vám závěry ve dvou částech. Pan zpravodaj, pan Ger, hovořil o některých částech závěru. Já bych ovšem rád pouz, poukázal na to jako zpravodaj za účetní dvůr. Naše postřeje se týkají dvou základních částí. Jednak pravidelnost a jednak objektivita systému. Pokud jde o první část, tak jak pan Gajer už sám konstatoval, naše postřehy se týkají eh, hlavní chybovosti a účetní dvůr to vyhodnotil jako 3 74 z, z, z 150 transakcí. Hlavním zdrojem byly eh, nadměrné případy vykázání výdajů ze strany příjemců. Co se týče chybovosti, tak my jsme našli různé typy chybovosti, ať už jsou to osobní náklady nebo jiné náklady. Celková četnost, ta se týká jedné kvantifikovatelné či nekvantifikovatelné chyby. Za rok 2011 se chybovost objevila jako vyšší než v roce 2010 a já si myslím, že tohle se možná jeví jako překvapivé, ale my jsme měli tuhle představu už v rámci naší prognózy, kde jsme uváděli 1,4% a říkali jsme, že je zde určitá hranice významnosti chyb. A to se týká hlavně pro zatímních konečných pladeb v rámci jednotlivých programů, kde jsme vyjádřili eh, tyto významné chyby a zjistili jsme, že zde se ta chybovost skutečně objevuje. A dámy pánové, já jsem si vědom toho, že eh, důvod k vyšší četnosti v kapitole 8 spočívá hlavně v tom, co tento parlament velmi zajímá a to jsme řešili v rámci našich formálních i neformálních diskuzí které probíhaly eh, na půdě vašeho výboru a já pouze poukáži na to, co říkala paní Alessandra a paní Ivanova na posledním plenárním zasedání, v, které probíhalo minulý týden ke této zprávě. Samozřejmě tyto důvody je třeba nahlížet šířeji, jak se uvádí v odstavci 1.14, kde účetní dvůr konstatuje, že to je nejvyšší chybovost. Eh, ty, tato chybovost je vyšší a stejně jako jiné frakce i tato se k tomu vyjadřovala. Pokud je o odstavec 1.15, četnost eh, podle účetního dvora, tak tady se četnost navýšila v podstatě u všech oblastí, včetně výzkumu, včetně dalších vnitřních postupů. Důvod se uvádí i v tom, co říká komise na téma tohoto odstavce. Eh, víceletý program obsahuje velmi složité platby, které jsou samozřejmě mnohem chybovější a není to případ jenom kapitoly 8. O tom už hovořil pan komisař Šemeta, který hovořil o závěrečné, závěrečných výkazech, hovořil o, o tom 6.11. a hovořil o prozatímních platbách a konečných platbách a příslušné chybovosti, která vyplývá v jejich složitosti. Také se hovořilo o chybovosti u záloh je to dobrý příklad cyklické povahy eh, výdajů EU. V rámci záloh, tak zde je potřeba říci, že ty jsou většinou méně náchylné chybovosti, protože se následně provádí přeskum a vyhodnocení. Naproti tomu ty průběžné platby a konečné platby jsou více náchylné k chybo- chybovosti. A příjemci je musí zařadit, kde existuje 16 nákladových kategorií podle typu činnosti, jež se vyvíjí v rámci eh, dané činnosti. Je to výzkum, řízení, vykazují se také typy nákladů, jako osobní náklady, přímé náklady a tak dále. Existují tři metody vyčíslení takovýchto nákladů. Eh, aktuální, paušální a zjednodušené. Existují tři sazby proplácení, které se zase odvíjejí od typu činnosti a právního statutu daného příjemce. A existují platby, které jsou podrobovány auditu, tak to probíhalo v roce 2011 ke kapitole 8 a více jsme se eh, věnovali průběžným platbám než zálohám a účetní dvůr shledal více chyb právě v této kategorii, i jak u e, záloh, tak u průběžných a konečných plateb. Ale u záloh se jednalo hlavně o nevyčíslitelné platby. E, účetní dvůr shledal tyto typy chyb, což znamená, že e, chybovost byla vyšší u výzkumu a jiných typů činnosti. Zároveň se ale objevila chybovost i u jiných než konečných programů. Pokud jde o druhou zásadní část našeho auditu, což je vyhodnocení dohledových systémů komise k nápravě a zachycení chyb, účetní dvůr konstatoval, že tato opatření byla částečně efektivní a to v obou oblastech. Vyhodnocení dohledových systémů a kontrolních systémů se týkala kontroly ex ante. Je tam retroaktivita projektu, která do toho vstupuje. Z hlediska kontroly příjemců vstupuje do toho také prodlení týkající se eh, určitých pladeb vzhledem k jejich průběžnému vyhodnocování a schvalování. A Probíhají také kontroly nezávislých auditorů. Ty jsou částečně eh, efektivní. V 25 případech došlo k tomu, že nezávislý auditor dal, eh, eh, dal závěr bez výhrad, ale ve 14 případech jsme zjistili stejně chybovost. Komise pro, rovněž také provedla ex post audity, které vykázaly určitou chybovost, určité slabiny. A přestože navrácení prostředků eh, proběhlo, je to stále eh, zlouhavý proces. A eh, generální ředitel poskytl přeskum týkající se zákonnosti a správnosti těchto transakcí došlo, došli jsme k příslušným závěrům a konstatování a hovořilo se o tom, že jde o inovace, informační společnost a média. To jsou ty tři oblasti, které jsou nejchybovější. Je to odstavec 1.22 v kapitole 1. To jsou, tam jsou příklady generální ředitelství, kde došlo k určitému zlepšení dle shledání generálních ředitelů. A doporučení spočívá v tom, že komise má pracovat v rámci stávajícího rámce 7 a za prvé zintenzivnit své úsilí týkající se chybovosti, které, která byla nalezena v průběžných platbách. Za druhé řešit příjemce a nezávislé auditory a snížit celkovou eh, chybovost u kontroly ex post a prověřit nezávislé auditory dle příslušných směrnic eh, zveřejněných komisí. Musíme řešit kvalitu i dokumentace. Já jsem rád, že komise se vyjádřila ke všem našich doporučením a to pozitivně a to bych měl znovu eh, zopakovat. Pokud jde o daleko sáhlejší opatření, tak ty samozřejmě můžeme vnímat jenom jako součást celého eh, rámce. Horizont 2020 ten se uvádí v odpovědi komise, také legislativní balíček, který se týká docela odvážných návrhů týkajících se chybovosti, na kterou jsme přišli při realizaci rámcových programů, zvláště opatření směřující ke zjednodušení, jak všichni víme, ta opatření byla po dlouhou dobu požadována nejenom ze strany účetního dvora. A v stanovisku 6 2012 jsme konstatovali, že celkově ta opatření eh, přispěla k naplnění velmi závažných úkolů Unie a pomohla také propojit jednotlivé programy. Rovněž také z toho vyplývá, že i došlo k účinnému naplnění těchto opatření. Zaznělo tam několik doporučení. Já si myslím, že stanovisko je optimistické, ale zároveň vyvážené a opatrné tam, kde je to na místě. A tak se domnívám, že bude všem zúčastněným ku prospěchu a k užitku. A poslední připomínka se týká toho, že v tuto chvíli připravujeme výkonnostní audit a chceme se podívat na to, jak komise zajišťuje implementaci rámcového programu číslo 7, jak fungují procesy a nastavení nových nástrojů. Mělo by to být užitečné v rámci celkového naplnění programu Horizon 2020. A v závěru, vážení poslanci Evropského parlamentu, bych rád vyjádřil svoji vděčnost paní komisařce a jejím kolegům za veškeré vynaložené úsilí a konstruktivní spolupráci, protože my jsme přesvědčeni o tom, že tato spolupráce je opravdu plodná, jak z hlediska práce našeho auditu, tak i z hlediska celkového řízení politiky na poli výzkumu. Děkuji. Yeah, thank you very much. Děkuji vám za vaše postřehy. A v tuto chvíli poprosím paní komisařku Gegen Quinn, aby se vyjádřila k těm otázkám, které zazněly. Paní komisařko, prosím, vítám vás ještě jednou a dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo a pane Gajere, vážení členové, pane Balko a vážení kolegové. Já jsem moc ráda, že mezi vámi mohu znovu vystoupit a vyjádřit se k vašim otázkám k absolutoriu na rok 2011. Účetní dvůr zveřejnil zprávu a v tuto chvíli řešíme různé kapitoly týkající se interních postupů a výzkumu. Já bych ráda zahájila úvodním slovem. Eh, účetní dvůr hovoří o zákonnosti a správnosti některých výdajů, které se objevují ve zprávě. A jejich závěry nejsou příliš daleko od toho, mm, jak to vidí komise. Jak vidíte, tato kapitola obsahuje nejenom výzkum, jak říkal pan Gajer správně, ale také další vnitřní politiky, jako je konkurenceschopnost, inovace, celoživotní vzdělávání, inovace, zelová politika a tak dále. To znamená, že tyto programy jsou eh, hlavním dílčím prvkem, nejsou hlavním dílčím prvkem, eh, je to jenom součást celého eh, videového balíku a proto jenom přispívá k chybovosti. A chybovost za celou kapitolu, jak víte, je 3%, což je víc než loni a je to politování hodná skutečnost. Pokud jde o výzkum, tak účetní dvůr hovoří o zákonnosti a správnosti těchto výdajů a e, navazuje to i na naše vlastní zjištění. Pokud jde o četnost chyb, tak pan Balko i pan Šemeta hovořili o tom, že to vyplývá z cyklické povahy výdajů v EU a proto jsme nebyli schopni zatím najít nějaký jasný vzorec, který by poukazoval na to, proč se tyto chyby objevují. Já mm, chci hovořit i o transparentnosti. Nepochybně si vzpomenete, že minule jsem říkala, že naše vlastní audity shledaly za rámcový program 7 chybovost mezi 3,5 a 4,5 což patřilo i do eh, výhrad všech generálních ředitelů, kteří, kteří se vyjadřovali ke svým vlastním eh, výročním činnostem ve svých zprávách. A navíc eh, ty výkazy týkající se Horizontu 2020 vždycky hovořily o tom, že se předpokládalo bez změn pravidel chybovost 5%, což je nepřijatelná situace a já jsem pracovala se svými útvary na tom, jak snížit příslušnou chybovost. A my jsme identifikovali tři oblasti. Zjednodušení pravidel a postupů, prevence chybovosti a náprava a kontrola za prvé zjednodušení pravidel a postupů. Poslední změny, které jsme uskutečnili, jsme uskutečnili v lednu 2011. Tedy jsme zavedli nové možnosti, jak používat paušální, ča, paušální sazby a mzdové sazby u malých a středních podniků. To ocenili příjemci a ocenil to i účetní dvůr a my doufáme, že tato opatření budou mít pozitivní účinek až do konce programu. V tuto chvíli existuje také modifikovaná komplikované finanční nařízení. Já jsem moc ráda, že pan Gressler, paní Gressler a pan Modelini zajišťují to, že se objeví další zjednodušení, které pomůže jak příjemcům, tak i komise eh, v tom, že se sníží chybovost, například eh, zrušení úroku u eh, předběžného financování. U rámcového programu 7 budou potřeba další změny postupů a pravidel, ale nejsou v tuto chvíli variantou. Jakýkoliv návrh totiž bude trvat rok, než eh, bude účinný a my potřebujeme zajistit právní jistotu, což je nutnost hlediska našich příjemců. Pokud je o zjednodušení postupu, tak my v tuto chvíli podrobujeme neustálému přeskumu naše interní procesy, včetně kontroly ex ante. Chceme snížit čas, čas který je potřeba. Za druhé, pokud jde o preventivní opatření, budeme nadále vynakládat maximální úsilí k tomu, abychom poskytli našim příjemcům lepší a účelnější eh, vodítka a návody k tomu, jak postupovat a jak provádět kontroly. Chceme se vyhnout deseti hlavním chybám a to jsme všechno zaslali našim hlavním eh, příjemcům v rámci rámcového programu číslo 7. Je to takový soupis hlavních chyb. A na základě tohoto materiálu moje útvary už dokonce uskutečnily ve 13 členských státech 11 prezentací. To jenom v letošním roce. Jednalo se o 18 lidí, kteří si to vyslechli. To se setkalo s velkým ohlasem a v roce 2013 chceme pokračovat v podobném duchu. Je to opatření, které rovněž řeší poznámku účetního dvora, pokud jde o kvalitu certifikátu auditu. V tomto chvíli my akceptujeme zjištění účetních dvorů, účetního dvora v tom smyslu, že ne vždycky jsou zjištění našich auditorů v pořádku a my máme zjištěno, že Ehm, chybovost je o 50% nižší tam, kde certifikát existuje. My budeme nadále provádět kontrolu ex post a budeme nadále žádat o navrácení prostředků tam, kde došlo o nespůsobilé vydání určitých výdajů. To budeme dělat my, anebo účetní dvůr. Budeme zajišťovat, aby všechny audity v, naše, v našich útvarech se přesně držely postupů tím snížíme reziduální chybovost, ale potřebujeme to vyvážet. Nesmíme eh, zatížit příliš naše příjemce a nesmíme vytvořit další náklady týkající se kontroly. Zpráva Kavajo z listopadu 2010 pohovořila o těchto otázkách. Říkala, že stávající postupy eh, tohoto programu se eh, orientují hlavně na kontrolu. To znamená nižší účast a nižší pokrytí. To znamená, musíme dosáhnout lepší vyváženosti. Je, ačkoliv naše varianty jsou omezené, zvláště pokud jde o další zjednodušování pravidel v rámci programu 7, tuto chvíli je hlavní výzvou nastavit dobrý a efektivní rámec do budoucna. V rámci Horizontu 2020 jsme navrhli řadu zjednodušení, chtěli jsme snížit jak zatížení našich příjemců, tak i jsme chtěli snížit chybovost. A jádrem těchto návrhů je jednotný systém financování, jednotná sazba financování u všech činností u nepřímých nákladů. Nicméně jsme tam také zahrnuli návrhy týkající se času a týkající se širšího přijetí u všech účetních metod. A já znám názor účetního dvora k této věci a k těmto pravidlům. Účetní dvůr vnímá naše návrhy a já budu citovat. Účetní dvůr má za to, že zjednodušený model bude pomáhat, co se týče spolehlivosti tohoto modelu, bude snižovat náklady a mm, účetní postupy budou méně složité, než jak to v tuto chvíli vypadá v rámci eh, rámcového programu číslo 7, to znamená, že se zjednoduší celý proces. A já bych ráda využila příležitosti a poděkovala účetnímu dvoru za vynikající pečlivou analýzu a jsem ráda, Eh, že vám mohu sdělit, že i rada obecně řečeno přijala návrhy eh, zjednodušení. My v tuto chvíli čekáme na vyjádření parlamentu ke klíčovým otázkám zjednodušení. Zvláště čekáme na reakci týkající se paušální částky proplácení, což je jedna věc. A také čekáme na vyjádření k paušální částce k nepřímým nákladům. Některé tyto návrhy nesměřují přímo ke zjednodušení jako takovému, ale směřují ke snížení chybovosti. V naše zkušenost, co se týče proplácení a náhrady nákladu, ukázala, že to je jeden z, jedna z hlavních oblastí právních sporů. A to říkali účetní dvůr ve svých závěrech. Zavedení financování přímých nákladů v oblasti eh, výzkumu plus jmenovitá sazba u nepřímých nákladů u všech příjemců by celý model financování zjednodušilo a bylo by to i spolehlivější. Já doufám, že tento výbor se o to bude zasahovat, bude dále požadovat nižší chybovost a to se projeví i v následujícím hlasování o horizontu 2020. Výzva, co se týče snížení chybovosti, pane předsedo, stále ještě je základním problémem v oblasti výzkumu. Tahle výzva bude trvat i nadále, ale já se domnívám, že návrhy k Horizontu 2020 plus ty prvky zjednodušení, které navrhujeme, nám nabídne základní průlom k tomu, abychom dosáhli účelnějšího, efektivnějšího investování na evropské úrovni. Tyto návrhy nám rovněž pomohou zajistit nejlepší hodnotu za každé euro. A já jsem přesvědčena, že se o to maximálně budu zasazovat, jelikož je to v zájmu našich daňových poplatníků. A v závěrem bych vás ráda ujistila o svém nasazení, co se týče finančního řízení budu pracovat na vynikajícím e, výzkumu a jeho podpoře, podpoře inovačních politik a investicích do pracovních příležitostí a růstu. A já jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří tyto cíle vyvážit a že tyto cíle budou naplňovány v následujících letech v rámci naplňování programu 7 e, a Horizontu 2020. Já bych ráda vyjádřila. Díky panu Balko a jeho kolegům. Děkuji vám za vynikající spolupráci. Bylo to velmi užitečné, pokud jde o zpracování zjednodušovacích opatření, které navrhujeme a doufáme, že v rámci Horizontu 2020 budou tato opatření schválena. Thank you very much, Děkuji, paní komisařko. A nyní bych se zeptal kolegů, zda mají nějaké doplňující otázky nebo komentáře a slovo má pan Píper. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji vám za vaše vyjádření. Byla jste víceméně přesvědčivá a chtěl bych položit tři doplňující otázky. Nejprve k ústnímu eh, rozhovoru o tom, co jste zmínila vy a i pan Gajer. Zajímalo by mě, jestli pokud eh, tedy tady máme svojnásobení chybovosti, jestli to neznamená, že v této hře nemáme příliš mnoho aktérů. Eh, u nás se říká, že příliš mnoho kuchařů skazí jídlo. A máme tady tři výkonné agentury, které se zabývají výzkumným programem. A já si kladu otázku, jestli to může být vůbec efektivní. Nejsou to čistě náhodou paralelní struktury, které mají stejné know-how a musí mít stejné know-how. Zajímalo by mě, jestli je vůbec možné v takové struktuře si dobře rozdělit práci a každé z těchto tří zařízení, z těch třech agentur to dělá trošku jinak a možná, že to je také určitý zdroj chybovosti. To je jenom taková doplňující otázka. Potom mám ještě dvě otázky k písemným odpovědím, které byly z velké části také velmi přesvědčivé. Jedna má otázka je k technické záležitosti. Vel, mám velký zájem o vaše technické nebo IT nástroje mě by zajímalo, kde je chcete přesně nasadit, kde je chcete používat, jaký je váš hlavní záměr. A za druhé, v té technické oblasti jste hovořila o určitých červených praporcích systému, pokud eh, mají indikovat kontrolu ex ante. Zajímalo by mě, jak si to můžeme představit a jak to konkrétně probíhá, protože já si to v tuto chvíli představit nedokážu. Poslední oblast, třetí oblast, na kterou bych se chtěl zeptat, se týká externích kontrolorů, kteří v 25 z 31 případů nepředložili žádné korektní certifikáty. A to skutečně vybízí k zamyšlení. Hovořila jste o tom, paní komisařko, že jste uspořádala 11 přednášek a chcete pořádat školení. Zajímalo by mě, jestli to je pro kontrolory a zajímalo by mě, jestli 11 přednášek není trochu málo. Nemělo by to být 100 nebo 500 přednášek, pokud chceme něco dosáhnout, protože je zřejmé, že i kontroloři sami dělají opakovaně chyby. Poslední připomínka a to je možná tedy otázka na komisi. Mě by zajímalo, proč komise obecně nedává zpětné hlášení kontrolorům, proč to dělá jenom u těch závažných případů. To by přece bylo také velmi užitečné eh, školení, aby vždy, když se něco objeví, aby to bylo kontrolům zpětně nahlášeno a ne, aby jim to bylo nahlašováno pouze v případě, když došlo k nějakému závažnému pochybení. Děkuji, to by bylo vše z mé strany. Děkuji. Dále má slovo paní Inge Gressle. Opakovaně narážíme na problém, že eh, se tady na tom podílí mnoho generálních ředitelství, to už tady někdo zmínil. A mě by zajímalo, jak pracujete s problémem různého výkladu věcí. Eh, tady je clearing committee, také pokud jde o to nové období, by mě zajímalo, jestli chcete udělat nějaký test, eh, kde byste pomohli příjemcům zcela konkrétně. Jsou tady nějaké společné pokyny, eh, společné pokyny nebo formuláře by byly velice užitečné u příjemců by to mohlo aspoň vyvolat přesvědčení, že u každé drobné věci se nemusí zapracovat do celé té problematiky. To by byla první připomínka nebo otázka. A druhá se týká nových programů a pravidel, které v této oblasti existují. Když se podívám na to, co se děje v rámci jednotlivých fondů, tak opravdu se mi z toho zatočí hlava protože mám pocit, že je tím ohroženo vše, oč bojoval náš výbor, když jsme se snažili změnit rozpočtový řád. Zajímalo by mě, jak vypadá plán, co plánujete. Komise ve vyjednávání v trialogu má velký vliv, já jsem si toho sama všimla. Tam, kde je potřeba vytvářet nové texty, tak ty nové texty nemusí vycházet z pozměňovacích návrhů. Sice by to bylo dobré, ale už jsme si všimli, že to tak nevždy je. Takže jak vypadá váš plán, jaký je váš záměr, eh, kde eh, vidíte červené linie v trialogu, kde jsou vaše hranice? Dále Pierre Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát paní komisařce a jejím útvarům, jejímu týmu za přehled, který nám předkládá a za odpovědi, eh, které nám tady podává, pokud jde o kontrolu účetního dvora. Pokud jde o kontrolu účetního dvoru, eh, tak eh, já se nemohu, nemohu se způsobit k tě, s těmi kontrolami, tady asi 150 kontrol a přitom je tady nějaká úroveň 95 Eh, prý to vychází z norem, z auditních eh, standardů. A eh, možná byste mohli vyjasnit jednu věc. Já bych chtěl využít přítomnost paní komisařky v tomto výboru a chci říci, že jsem velice znepokojen, pokud jde o další kroky v oblasti zjednodušování, protože my jsme na tomto výboru intenzivně pracovali na zjednodušování a já jsem si vyslechl to, co řekla paní komisařka, která si přeje, abychom ji podpořili. Ovšem já se obrá... obávám, že je to obráceně, protože bude hlasovat výbor pro průmysl, kde také jsem členem a budeme hlasovat asi pozítří o e, všech těch pravidlech a o tom nařízení. A já se obávám, že tady prošvihneme možnost zjednodušení a to jedním strašným paradoxem. My už tady několik let obvinujeme komisi, že tady komplikuje Eh, tu architekturu evropskou. A teď tady máme komisařku, která nám nabízí zjednodušení a já mám pocit, že poslanci sami ty věci zkomplikují. Tak já nevím, jak se potom budeme schopni obrátit na občany a vysvětlit jim takovou situaci ale eh, pokud, tedy pokud to bude řešeno v trialogu. Ale myslím si, že poslanci by udělali dobře, kdyby postupovali velice obezřetně, protože není možné eh, na oko před občany vyžadovat zjednodušení a když jsou v parlamentu, tak odhlasovávat věci, které jsou stále komplikovanější. Komise eh, pochopila, že je potřeba věci zjednodušit za každou cenu. Já jsem tady četl určitou zprávu o zjednodušení, ale je to opravdu strašlivé to konstatování, že Evropská komise eh, a tedy pokud je tady, jde tady o, tu, o vůli Evropské komise, která chce zjednodušovat, protože chápe, že jde o politickou věc, že jde o popularitu evropských institucí a my tam předložíme tolik pozměňovacích návrhů, které ty věci naprosto zkomplikují. Takže já bych vám eh, řekl, že jsem velice znepokojený a nevím, jestli bychom měli uspořádat společné zasedání mezi komisí, výborem Kokobu eh, a výborem ministrem pro eh, průmysl a řekli si, eh, jaká je politická metoda. Všechny politické skupiny, podle těch informací, které mám, nemají zcela jasné stanovisko, dokonce ani ne v průmyslu a já jsem velice znepokojen a to jsem vám tady chtěl říci. Musím říci, že jsem zklamán. Jsem zklamán s ohledem na to, eh, jakou jsme tady odvedli obrovskou kubu práce a většinu, kterou jsme získali v parlamentu pro zjednodušení a to všechno bude zmařeno, protože některé průmyslové skupiny chtějí více nepřímých nákladů nebo něco podobného bude se, eh, budeme tady vytvářet jakousi plynárnu, která nakonec se vymkne naší kontrole. Ja, vielen Dank, Kollege. Děkuji. Kolega, která tady zazněla, tak já se k ní jako předsedající připojuji v rámci trialogu. Jsme s komisí a s radou, když jsme hovořili o rozpočtovém eh, No, když jsme o rozpočtu, tak jsme vydali, že velké úsilí je, abychom vytvořili rámec a zjednodušení. Došlo k tomu, že byla možná, byly možné i zjednodušené postupy, což můžeme nyní vidět v, e, v sektorových nařízení, kdy dochází k tomu, že ty možnosti buď nejsou využívány, nebo e, jsou e, kontraproduktivní, nebo kontraproduktivní prvky se dostávají do návrhu. A proto chci podpořit paní komisařku tuto otázku je to otázka na vás a zajímalo by mě, jak se na to díváte a jak výbor pro rozpočtovou kontrolu na vás může konkrétně podpořit, jak vám můžeme konkrétně pomoci, aby v následujících eh, jednáních bylo dosaženo zjednodušení postupu. Thank you, Chairman. I, I very much appreciate... Děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkala už v úvodu, já se velmi cením toho, co v dané věci zjednodušování učinil tento výbor. My jsme byli i zasedat na půdě rady a musím říci, že zasedání rady bylo velmi složité, pokud jde o konkrétní téma nepřímých nákladů. A pro mě je tohle zajímavé zjištění, protože úplně od počátku, když se hovořilo o horizontu 2020 a o tom, co je třeba změnit, co je ta základní priorita eh, ku prospěchu všech příjemců, ať už jsou to výzkumní pracovníci, univerzity, výzkumná střediska, společnosti, firmy, o co jim jde, o co žádají, co je potřeba udělat v rámci nového rámcového programu. Vždycky zaznělo na prvním místě zjednodušení a pak jsme eh, žádali ministry o odpověď na stejnou otázku vždycky zjednodušení. Potom členové parlamentu se vyjadřovali v tom samém duchu a najednou je to opravdu složité to vůbec eh, vyřešit. Každý říká, mně se to netýká, mně se to netýká, prosím vás, ne, ne nedělejte něco, co by se mě dotklo. A takhle panovala i takováto atmosféra na půdě rady. Bez toho, abych tedy zveřejňovala jakékoliv tajemství, určitě všichni víte, jak to probíhalo. Byly tam členské státy, které argumentovaly a silně tlačily na zjednodušení, ale zároveň to byly ty samé členské státy, které v oblasti nepřímých nákladů vyloženě nechtěly být jakkoliv benevolentní. Ačkoliv původně akceptovali zjištění, že účetní dvůr konstatoval, že tahle oblast je velmi citlivá na chybovost. A jak jsem říkala, Tohle jednání se několikrát zaseklo, bylo těžké dospět k určitým závěrům a nakonec jsme dosáhli toho, že ministři souhlasili a řekli ano, zjednodušení je priorita číslo jedna. A moje hlavní obava se naplňuje. Říkali to i kolegové, kteří teď vystoupili. Veškerá práce, která se odvedla v tomto výboru, najednou vypadá jako něco, co bude zkomplikováno prací výboru ITRE, protože některé pozměňovací návrhy nejdou směrem, který si vyžaduje zjednodušení. A to je to, na co já upozorňuji a navazuji i na to, co říkal pan Ody zvláště v závěru jeho vystoupení. Je to politické rozhodnutí vás všech, pokud jde o to, jakým způsobem prosadit zjednodušení, jak to udělat s kolegy z výboru ITRE a s dalšími kolegy z vaší frakce. Je to určitě ale politická záležitost. Já jsem o tom hovořila i se zpravodaji ITRE. Ještě minulý týden jsme o tom hovořili opakovaně a několikrát jsem říkala, že zjednodušení je to, po čem žádáte, po čem voláte a my jsme to chtěli naplnit tímto konkrétním eh, způsobem a komplikace jsou takové a takové. A my hovoříme o vyšší chybovosti, to je něco, čeho se chceme rozhodně vyvarovat. To je problém. A jak jsem říkala, je to záležitost, která se řeší v parlamentu a musí se vyřešit zde nebo na trialogu. Pokud jde o vyšší chybovost, tak jak jste, pane Gajer, říkal, ty paušální částky, ty zahrnují vzdělávání CIP, komunikační informační technologie. Je tam 22 tisíc nových subjektů, které se v rámci programu objevily poprvé. Najednou se snaží zorientovat. Situace je pro ně složitá, protože celý systém je složitý. A to zahrnuje různé útvary. Co my jsme podnikli na půdě komise, že jsme se snažili to těmto lidem zjednodušit. Za prvé máme eh, skupinu inovačních pracovníků, já tomu předsedám a snažíme se všechny útvary spojit dohromady. Všechny útvary, všechny pracovníky komise chceme, aby eh, lidé se zbavili toho pocitu, že musí si zajistit vlastní pohodlí a vlastní izolovanost. Samozřejmě to je něco, o čem hovoří e, všichni, kteří se podílí na oblasti výzkumu. My v tuto chvíli navrhujeme společné postupy, společná pravidla, která by byla podrobena stejnému výkladu v rámci všech částí komise a v, rámci všech útvarů. Protože často dochází k tomu, že pravidla jsou společná, ale nevykládají se stejně a potom jste zase na začátku. A já mám za to, že procesy, které jsou nastaveny, máme zde clearing committee, máme zde desk. tohle všechno nás uh, směruje tím správným směrem a to je zjednodušení. Na tom všichni chceme pracovat. Nové finanční nařízení nám umožňuje identifikovat a tolerovatelné riziko chybovosti. Ale myslím si, že zároveň toto nařízení nám umožňuje také identifikovat nejpravděpodobnější oblasti rizika. Pokud by nedošlo k vůbec žádnému zjednodušení, tak by to automaticky vedlo k tomu, že eh, pravděpodobná chybovost by byla 3 až 5 jak jsem říkala. A pokud dosáhneme zjednodušení, a souhlasím s účetním dvorem, tak se podaří dosáhnout i snížení této chybovosti. IT nástroje, společný systém pro všechny zúčastněné v rámci komise, v rámci všech eh, subjektů, když se to dotýká. Zazněla zde otázka na téma toho, zda jsou zúčastněné subjekty o tom informovány, zda nezávislí auditoři znají dobře pravidla. Na konci roku 2011 jsme spustili jednu iniciativu, o níž jsem již hovořila ve svém úvodním vystoupení. Chtěli jsme nabídnout zúčastněným subjektům víc pomoci. Stejně jako nezávislým auditorům nejprve, jsme zpracovali dokument o Eh, postupech, hovořili jsme tam o nejpravděpodobnějších chybách a jak se jim vyvarovat a potom proběhlo 11 seminářů, které proběhly v 13 členských státech a bylo tam 1800 účastníků. Čeká nás ještě takových seminářů 7 v roce 2013 a já bych měla upozornit na to, že tam byly dvě, dva členské státy, které se tomu vyhýbaly a nechtěly se zapojit do uh, této iniciativy. Já myslím, že je to škoda, protože se domnívám, že všichni se mohou něco naučit, včetně komise, a myslím, že bychom se k tomu měli stavit vždycky otevřeně a vždycky být ochotni se učit. Naše útvary v tuto chvíli píší nezávislým auditorům, v těch případech, že došlo k různým zjištěním a různým závěrům a my budeme dále reagovat na jejich připomínky, až je dostaneme. Analýza certifikátů auditu potvrzuje naše závěry v tom smyslu, že některé položky nebyly eh, těmito auditory vždycky zjištěny, ačkoliv byly nesprávně vyplacené. Naše analýza říká, že chybovost je o 50 vyšší tam, kde eh, neexistuje certifikát auditu, což myslím, že už samo o sobě poskytuje určité zdůvodnění. Děkuji. Thank you very much, Ms. Děkuji, paní komisařko. Anfang zunächst mal Herr. Ještě jsou tady další dotazy. Nejdříve pan eh, Gaja, prosím. Děkuji. Děkuji také za doplňující informace. Na základě prvního kola mám dojem, že všichni jsme znepokojeni tím zjednodušením, no máme obavy, pokud je o zjednodušení. A v minulosti se to v našem hlasování také ukázalo. Ukázalo se, že všichni v našem výboru jsme v případě pravidel proto, aby pravidla byla jednodušší, abychom snížili chybovost, ale eh, jde nám také o přesnost s tím, že samozřejmě v případě té snížení chybovosti se musíme smířit, ale s určitou mírou nepřesnosti. E, mám na vás ještě další dva dotazy. Otázka k pravidlům v rámci generálního ředitelství, které zodpovídá za rámcový program a otázka týkající se rozdílného výkladu těchto, pro, těchto pravidel. Je to problém, který je podle mě nutné řešit velmi rychle. Takže společná pravidla, to je návrh, ale potřebujeme společný výklad. Určitě je to něco, s čím souhlasíme. Nicméně, jak rychle to může fungovat a jaké jsou hlavní překážky? Proč je ta celá věc tak eh, velmi komplikovaná? Když to mám vysvětlit svým voličům, a tady prosím o strpení, proč mám vysvětlit, proč je chybovost tak vysoká, a já odpovím, že komise má problém s jednotným výkladem svých vlastních pravidel, tak ehm, si dovolím tvrdit, že voliči proto nebudou mít velké pochopení. Možná, že my tady máme proto větší pochopení, protože někteří se tím tady zabývají eh, více dohloubky, ale ehm, potřebujeme eh, voličům slíbit, že ten problém bude vyřešen, například během půl roku. A já rád poukazuji na odpovědnost eh, členských států a byl bych v tomto smyslu vděčen za vaše vyjádření. Pokud je problém na straně členských států, pak se to rád vyslechnu, ale eh, pokud je o streamlining vlastních procesů komise a to, jak může přispět ke zjednodušení samotná komise, tak tady bych skutečně trval na tom, aby řešení přišlo co nejrychleji a budu vám vděčný, pokud nemusí to být hned odpoledne, ale někdy v budoucnosti během eh, procesu absolutéria, tak kdybyste se mohli vyjádřit a říct nám, jak rychle tato situace nastane, jak rychle to vyřešíte, anebo eh, v čem spočívá problém na straně komise. Pak bychom se mohli mm, tím zabývat ještě intenzivněji s ostatními kolegy v našem výboru. Další dotaz, ten se týká cyklu plateb. Pokud jsem vás pochopil správně, tak jste uvedla, že útvary zatím ještě nedošly k žádnému závěru, nevy, nenašli žádný vzor, proč dochází k tomu cyklickému charakteru. A mě by zajímalo, co můžeme udělat pro to, abychom udeřili hřebíček na hlavičku, abychom to rozlouskli. Je jasné, že tady jsou platby, které nemohou být zatíženy chybami, Jestliže tady mám nějaký dokument, který, kde dochází k plánu nákladu, k popisu výzkumu a na základě toho eh, je vyplacena první splátka. Ale naopak, v případě prozatímních plateb nebo těch definitivních plateb, tak jakožto komise už musíte vědět, že došlo k chybě. A nyní se blížíme konci daného období a mě by stačilo, kdyby v případě horizontu 2020, tak tady máme mnoho návrhů komise a stačilo by mi, kdybychom měli lepší pravidla a na základě cyklického vývoje chybovosti by mě zajímalo, jak to je, jak to bude vypadat s absolutoriem za 2012-2013, to znamená prakticky na co se máme připravit v případě absolutoria 2012-2013. Paní komisařko, chcete rovnou odpovědět? Absolutně. Panka Kajer má naprosto pravdu. Když poučeme ostatní o zjednodušování, tak bychom měli začít u sebe. Začít u sebe, to znamená začít u DG Research and Innovation. A zajistit, že všichni, kdo patří do výzkumu, pracují v tom smyslu, který my navrhujeme. A my se o to už nějakou dobu snažíme, aby tomu tak bylo. Ono to opravdu nějakou dobu trvalo a pan Kajer určitě ví, že vždycky to nějakou dobu trvá, když lidé jsou zvyklí na určitý druh práce, na určitý způsob práce. Vždycky to trvá, aby změnili své postupy aby se zbavili toho pocitu, že jde hlavně o, po, o pohodlí a snažili se průřezově, horizontálně pracovat na skutečném zjednodušení. A proto říkám, že společný soubor pravidel je jedna věc, ale druhá věc je zajištění toho, že se tato pravidla vykládají v rámci všech úplně stejně. A na tom my skutečně velmi usilovně pracujeme. A pak zde existuje několik věcí, které komise v tuto chvíli zkoumá. Možnost v rámci Horizontu 2020 zajistit nějaké společné útvary, například společné nástroje informačních technologií, společné postupy podnikové, společné audity, tak abychom zajistili, že postupy jsou homogenní z vnějšku úplně od počátku. A my na tom pracujeme velmi usilovně snažíme se o rozvíjení principálního rozhodnutí. My musíme realizovat nejenom v rámci našeho DG, ale jak správně říkáte, všude jinde v rámci všech eh, spolupracujících útvarů. A já myslím, že pokud se podíváme na chybovost, a eh, Položíte si otázku, jestli by to bylo vyšší, kdybychom do toho nezahrnuli předfinancování, tak naše původní prognózy předfinancování nezahrnovaly, ale účetní dvůr už s těmito položkami pracoval stejně jako se zálohami a s konečnými platbami. A já myslím, že stejně jako celková chybovost 3% za celou kapitolu, i zde lze říci, že hlavní chyby byly eh, drobné. Proto na tom dále pracujeme. Chceme, aby všechny eh, chyby, které byly zjištěny, byly rovněž také mm, následován, aby se na ně reagovalo. Eh, navrácením prostředků a, jak jsem říkala na začátku, základem je zjednodušit pravidla, což, jak říkám, my činíme pro Horizon 2020. Vyšší četnost chyb, o tom jsem hovořila, myslím, v úvodu Hovořila jsem o tom, že zde existuje několik důvodů. Jsou to nové subjekty, které se objevily na konci programu, objevily se tam poprvé, najednou vstoupily do něčeho, co je velmi složité a komplikované, co neznají. Pokud člověk není zúčastněn od počátku, tak má problém se zvyknout na příslušné složitosti. Navíc tam probíhalo více prozatímních průběžných eh, pladeb kde existovala celá řada lepších kontrolních mechanismů a jak jsem říkala, týkalo se to všech 20 tisíc zúčastněných. My jsme jim všem odeslali náš dokument, který byl jakýmsi návodem. Existuje zde tady naprosto jasné nasazení, zajistit zjednodušení, snížit chybovost. My se domníváme, že se nám to podaří. Hovořilo se o tom zjednodušení už eh, dlouhou dobu, komise o tom uh, Um, hovořila dlouho a v tuto chvíli um, vynakládám maximální eh, nasazení k tomu, aby se to podařilo i realizovat v praxi. A to nejenom u nás, ale všude i ve spolupráci se všemi zúčastněnými a spolupracujícími subjekty. Děkuji. Are there any more questions? Děkuji. Jsou k tomu další prohlášení nebo otázky? Ine, Klare Entschuldigung, ich möchte já bych ráda poprosila ještě Evropský účetní dvůr, protože oni vypracovali zvláštní zprávu k rámcovému výzkumnému programu. A chtěla bych si zeptat, zda mají nějaké pokyny k mm, podrobnostem výroční zprávy, které bychom mohli zapracovat. Pan předsedající, zástupce účetního dvora, můžete se vyjádřit k otázce paní Gresle? Eh, by eh, auditor standards we are, uh, we are just now in eh, my v tuto chvíli dokončujeme výkonnostní audit k rámcovému programu 7 a z tohoto důvodu není možné předjímat, jaké závěry, jaké doporučení se tam objeví. My předpokládáme, že tento audit přinese přidanou hodnotu k tomu, jaké stanovisko jsme zaujali k financování výzkumu. A následně po dokončení naší zprávy bude probíhat připomínkové řízení, takže my mm, se domníváme, že teď je nebezpečné předjímat, jelikož v průběhu toho e, námitkového řízení budeme moci společně dospět nějakým závěrům. Okay. Monsieur Audi. Pan Ody? Já nevím, co říci, pane předsedo. Já ještě jednou zopakuji to, že jsem znepokojen tím, že náš výbor si tady pracuje na svém písečku, potom výbor pro průmysl, který odhlasoval věci, které zkomplikují celou záležitost. Nerozhodně to neodpovídá návrhu zjednodušení komise. V tuto chvíli se vytváří hlasovací seznamy, takže já mám pocit, že do středy a čtvrtka už to nestihneme změnit, ale měli bychom zjistit, co se bude dít během hlasování, abychom se potom sjednotili, tedy politické skupiny, rozpočtová kontrola a výbor pro výzkum, ale také eh, průmysl, univerzity hm, a výzkumníci, eh, protože eh, když vám tady sděluji svůj pocit, tak musím říct, že tady něco nechápu, protože nejprve eh, se říká, ano, půjdeme tímto směrem, potom nám najednou řeknou, ano, průmysl by chtěl eh, více eh, přímých nebo nepřímých nákladů, tolika, tolik procent, takže předtím, než tady přijmeme definitivní nařízení nebo pravidla, tak by bylo dobré, abychom vedli nějakou diskuzi, velmi širokou diskuzi, předtím, než se dopustíme chyb, které by nám velmi stížily a zkomplikovaly celou věc, protože to nikdo z nás nechce. Já nevím, která by byla nejlepší metoda. Budu se nad tím muset pořádně zamyslet. Já, eh, bevor der Herr Geier das Wort erhält. Dobře, ještě než dám slovo panu Geierovi, tak bych také rád připojil svoji otázku. Možná, že jsem se přeslechla, když jste odpovídala paní komisařko, ale mě by zajímalo, zda v rámci komise už máte nějakou analýzu, nebo jste analýzu, která by se zabývala tím, kdo je eh, nejvíce dotčen, nebo na jaké úrovni, nebo jaký eh, žadatel je nejvíce zasažen eh, tou chybovostí, kde mě dochází nejvíce. Je tam možné rozeznat nějaký, nějaký rys opakující se, jsou to buď eh, převážně malé a střední podniky, které to tak dobře nezvládají, nebo se jedná spíš o chyby, eh, k kterým dochází na akademické půdě. Nevím, zda tady existují takové eh, vzory nebo rysy, kde byste mohli říct, že na určitých místech dochází k chybám, tak abychom se z toho mohli poučit a Eh, vyvést z toho, vyvodit z toho nějaké závěry, jak se v budoucnosti eh, chybám vyhnout. Ale nyní předávám již slovo panu Gajerovi. Já bych se rád vrátil ještě k otázce společného výkladu pravidel. Děkuji za vaše vyjádření, paní komisařko, že je zavedena spolupráce Nicméně si myslím, a myslím, že to platí také pro ostatní kolegy, tak eh, je zapotřebí, aby výsledek bylo dosaženo rychle. Máme ještě trochu času do zprávy o, o absolutoriu, která bude vydána v, a bude se hlasovat v květnu. Ale já bych vám byl vděčný, kdybyste buď vy osobně, nebo vaši kolegové za komisi, kteří zodpovídají za danou oblast, tak aby jste nám vyslali signály, eh, jak jste dalece, jak jste došli daleko při společném výkladu nebo jednotném výkladu, ještě než tedy eh, bude vypracována zpráva absolutoriu. A pokud se to nepodaří během těch následujících eh, několik měsíců, tak se k tomu postavíme negativně. Moje druhá připomínka je podobného charakteru. Už jsem to naznačil při posledním vystoupení. A sice byl bych vám vděčen, kdybyste mi to mohla sdělit také a potvrdit písemně. Mě by totiž zajímalo, které členské státy v oblasti zjednodušení nebo nepřímých nákladů, tak kterým členským státům se tak nedaří tak abychom jim mohli, mohli věnovat eh, zvláštní pozornost. Pan předsedající, nějaké, nějaký další zájemce o slovo? Nikoho nevidím, proto dám slovo paní komisařce, abyste mohla zareagovat. Já odpovím na poslední otázku pana Gajera, která je možná snažší než ty ostatní. Takže bohužel se jedná o dva větší členské státy, a poměrně velké příjemce prostředků z rámcového rozpočtu jde o Spojené království a Francii. Vy jste se mě kromě toho zeptal ještě na to, zda v té diskuzi, která nyní probíhá eh, s členskými státy a s výzkumníky nebo zástupci výkumu, výzkumu pokud jde o ten společný výklad, tak určitě velmi rádi vám poskytneme další informace eh, o tom, jak postupujeme a musíme stanovit nějaké datum, kdy vám to řekneme. Pak k otázce pana předsedy. Nemáme mm, informace o oblastech nebo o tom, zda chybovost se eh, nachází více na straně velkých podniků nebo malých a středních podniků. Malé a střední podniky většinou nemají administrativní kapacitu na to, aby mohly řešit velké projekty nebo nějaká složitá pravidla. Hrozí tady také větší riziko bankrotu v případě malých a středních podniků. Nicméně naším cílem je vyšší eh, účast malých a středních podniků, podniků a právě eh, parlament se o to hodně zasazuje. To může být někdy eh, v rozporu s naším cílem snížit chybovost, ale tím, že dosáhneme zjednodušení jak pro malé a střední podniky, tak obecně zjednodušení eh, celkových pravidel, tak eh, tím jim usnadníme práci a dojde k méně chybám. Jaké jsou hlavní chyby? Taková top desítka eh, jsou náraky na proplacení nákladů, které nejsou odůvodnění, pak subdodavatele, třetí strany, ehm, amortizace kapitálu, nepřímé eh, nákladové modely nebo mm, zařazení nespůsobilých nákladů do eh, souboru nepřímých nákladů, dále náklady na personál, dále výpočet eh, hodin, produkt, produktivních hodin, dále náklady na personál, které si účtujete na projekty dále využití průměrných osobních nákladů, dále vyplácení platu eh, vedoucím pracovníkům a tak dále, případně malých a středních podniků. Hmm. Snažila jsem se co nejlépe odpovědět na vaše dotazy, pane předsedající. So I think there are no more questions. Eh, Dobře, tak už asi nejsou žádné otázky. Chce ještě něco dodat Evropský účetní dvůr? Nechce. Takže v tom případě nemám eh, žádné závěrečné připomínky ze strany eh, pana Gajera. Ne, dobře, takže děkuji paní komisařce za to, že se dostavila na náš výbor a budeme se těšit na další eh, setkání a pokud máte nějaké další body, kde si myslíte, že bychom vám mohli jakkoliv pomoct, abychom eh, podpořili zjednodušení, tak nás prosím skontaktujte. A děkuji vám a uzavírám tento bod. So. Yep. Now we, um, ehm, we sind jetzt am Ende der... Dospěli jsme k závěru veřejné části zasedání výboru Kokobu. Po krátké přestávce se